Vážení kolegové, pokud tady budete zůstávat na kulatý stůl číslo jedna, tak se prosím posaďte, budeme začínat. Pokud se chcete zúčastnit kulatého stolu číslo jedna, prosím posaďte se, děkuji. Pokud se nechcete zúčastnit kulatého stolu číslo jedna, prosím přejděte do jiného sálu, kde se koná jiný kulatý stůl. Vážení poslanci a poslankyně, vážení řečníci, dámy a pánové, vítám vás u kolatého stolu řízení azylu a migrace. Já jsem předsedou výboru pro eh, občanské svobody a máme tady mezi námi členy i dalších parlamentních výborů. Máme dlouhý seznam řečníků a já od samého počátku chci slíbit, že budu velice přísně hlídat čas, tak abych zajistil, že opravdu všichni budou moci vystoupit a abychom také měli čas na živou diskusi. Tento kulatý stůl je přenášen na internetu a příspěvky eh, řečníků budou nahrávány. Máme tlumočení do francouzštiny, němčiny, italštiny, nizozemštiny, řečtiny, angličtiny, španělštiny, švédštiny, češtiny, maďarštiny, bulharštiny, portugalštiny a slovenštiny. There is also a listening room in PHS 18002. A také máme poslechovou místnost v sále 002. Chtěl bych říci, že eh, v sále naproti probíhá paralelně kulatý stůl o podpoře stability a prosperity ve třetích zemích. Takže kolegové, eh, já tím končím, nebo ušetřím vás eh, dalšího úvodu. Chci jenom říci, že smyslem tohoto kulatého stolu je, Eh, také zajistím, aby se nám zlepšila klimatizace v sále. Ano, to jsou také důležité věci. Vidím, že tady někteří opravdu upadají do mikrospánku a zvláště bych také chtěl přivítat naše hosty i jim slíbit, že se zlepší klimatizace a také přichystáme eh, občerstvení. Eh, také tady bude je nedaleko bar, kde se můžete občerstvit, ale prosím, vraťte se. A pan komisař nebo zástupce komise bude hovořit pět minut. Vítám také ministra Petra eh, z Řecka. Setkala jsem se s nimi před pár dny a eh, tam budou mluvit každý pět minut abychom mohli mít interakci. Máme tady plno zkušených kolegů, kteří se zabývají řízením azylu a migrace a teď tedy bez jakýchkoliv dlouhých úvodních slov eh, zahájím kulatý stůl stůl, který, jak jsem říkala, bude přenášen po internetu, také bude potom z toho vlastně svodka dokumentu a máme tady také teď rekordní počet legislativních textů, které jsou součástí asilového balíčku. Opravdu se teď připravuje hodně textů, pan komisař se o tom asi zmíní a také určitě pan ministr a přítomní poslanci budou hovořit o této aktivitě nejen v Itálii, v Řecku, na západním Balkánu, po celé EU. A my se do toho všeho zapojujeme a je tedy třeba, abychom o tom mluvili, mluvili o řešení. Takže nejprve pan komisař Avramopoulos, který tedy začne s pětiminutovým vystoupením a prosím řekněte nám, jaké klíčové body tedy vidíte v současné situaci. Děkuji, Klode. Vážení eh, poslanci a poslankyně, vážení starosti, eh, starostové, dámy a pánové. Za poslední dva roky se především jasně ukázalo, že potřebujeme nejen evropský, ale také celosvětový přístup k migraci. Otázkou není, jak můžeme zastavit migraci. Otázkou je, jak je možné ji lépe koordinovaně řídit. A my si myslíme, že naše odpověď, odpověď Unie vlastně eh, bude definovat to, jakou cestou se bude Unie dále ubírat. Uprchlická krize nás naučila, že pouze eh, národní opatření nestačí. Nestačí Eh, jednak pro jednotlivé členské státy, nestačí ani pro Evropskou unii jako celek. Potřebujeme tedy více Evropy, abychom chránili vnější hranice Evropské unie. Musíme zajistit eh, vlastně takový azylový systém, který bude i odolnější vůči budoucímu vývoji, který bude spravedlivější. Musíme rozbíjet sítě eh, pašeráků lidí, eh, tyto stíhat, musíme eh, posilovat i kapacitu návratu těch, kteří v Evropě nemají co dělat, musíme otevírat i legální cesty Eh, příchodu do Evropy, ale více Evropy neznamená, že bychom chtěli členské státy připravovat o jejich pravomoci, jak se možná někteří obávají. Více Evropy to znamená lepší eh, eh, řešení těch společných výzev. Více Evropy to znamená více solidarity a také sdílenou odpovědnost. Co je tedy hlavním účelem evropského azylového systému e, jsou právě tyto e, snahy. Přes několik pokusů e, o změnu stále existují veliké rozdíly mezi azylovými systémy jednotlivých členských států. A právě tyto rozdíly přispívají k druhotným pohybům a k takzvanému asylum shopping což potom vede k nerovnému rozdělení odpovědnosti mezi členské státy. A my Tedy potřebujeme harmonizovaný, silný a spravedlivý azylový systém. Potřebujeme systém, který vychází ze solidarity a spravedlivého sdílení odpovědnosti, kdy žádná země nezůstane sama na řešení těch problémů, ale potřebujeme také systém, který umožní větší odolnost vůči krizi. Chceme-li vyrovnat rozdíly, Eh, musíme více zblížit eh, azylové systémy členských států. Musíme vytvořit ambiciozní evropské normy a hodnoty. Zájemná důvěra je nezbytná nejen kvůli efektivitě systému, ale také kvůli tomu, aby se zajistilo spravedlivé a důstojné zpracování žádostí o azyl v celé Unii. Úspěch této reformy ale v konečném důsledku závisí na solidaritě protože geografie nemůže být ukazatelem eh, odpovědnosti, nemůže určovat, kdo za co odpovídá. Eh, jak víte, dublinské nařízení ukázalo, že prostě není odolné vůči času, vůči poslednímu vývoji. Potřebujeme tedy nové, spravedlivější dublinské uspořádání, kde to rozdělení odpovědnosti bude nedílnou součástí systému. A Eh, potřebujeme i lepší uspořádání situace eh, pro další roky. Pokud chceme mít nadále Evropu s volnými vnitřními hranicemi, tak potřebujeme dublinský systém, který bude efektivní eh, a funkční. Mezi členskými státy se diskutuje. Já se spolehám na podporu Evropského parlamentu, že vytvoří skutečně účinný mechanismus solidarity. Proto potřebujeme zapojení všech členských států, což se musí projevit jasnými a závaznými právními předpisy. Naším cílem také je diskutovat o nekontrolovaných eh, eh, legálních pohybech a je třeba zajistit i legální eh, cesty vstupu do EU. Chtěli bychom mít jednotný E, rámec pro přesidlování tak, aby byly možné i bezpečné a legální cesty do EU pro ty lidi, kteří potřebují mezinárodní ochranu. Také potřebujeme silné vnější hranice, abychom mohli zajistit e, volnost pohybu e, občanů po šengenské oblasti. Jak víte, minulý týden jsme oslavili 32 let od existence Schengenu. A musíme udělat všechno proto, abychom eh, skutečně zajistili jeden z největších výdobytků evropské integrace. Já jsem proto velice rád, že i díky Evropskému parlamentu a jeho podpoře dnes máme eh, systematické kontroly díky relevantním databázím, kde se kontrolují všechny osoby, které přecházejí vnější hranici EU společně eh, i díky pokroku s Evropskou pobřežní a příbřežní eh, pohraniční stráží se nám podařilo zlepšit bezpečnost vnějších hranic. Eh, máme několik tisíc také příslušníků v jednotlivých členských státech, které, kteří na tom přispívají. A díky tomu vnější hranice jsou chráněny lépe než kdy předtím. Eh, vnější a vnitřní rozměr řízení migrace spolu se eh, a neoddělitelně souvisejí. A proto jsme také eh, posílili spolupráci s klíčovými třetími zeměmi, abychom řešili hluboké příčiny migrace, abychom zlepšili podmínky v zemích původu a v transitních zemích, abychom bojovali proti převaděčům a abychom také posilovali legální cesty příchodu. Nechceme vytvářet pevnost Evropa. Chceme, aby Evropa zůstala otevřená, tolerantní a bezpečná. A to znamená, že také musíme eh, lépe právně upravit eh, legální migraci a mobilitu nejen pro ty, kteří potřebují ochranu. Námi navržená reforma modré karty je součástí těchto snah. Chtěli bychom E, vlastně e, přitáhnout e, schopné migranty, protože je potřebujeme. A zároveň bychom chtěli bránit nelegální migraci a vylepšit návraty těch, kteří nemají právo zde zůstat. Nový mandát Evropské pohraniční a pobřežní stráže v oblasti návratů pomůže, ale také třeba členské státy lépe uplatňovaly pravidla. Na závěr se chci zmínit o integraci protože v konečném důsledku všechno, co tady dnes diskutujeme, se týká i soudržnosti e, naší společnosti do budoucna. Jde o to, jak budeme vedle sebe žít. A víme, že evropské společnosti jsou stále rozmanitější. Musíme se poučit z minulosti. Nemáme, e, nemůžeme ztrácet čas e, kvůli společenským, ale i hospodářským hlediskům. Pouze úspěšná integrace všech migrantů v EU umožní, aby se migrace stala opravdovou příležitostí jak pro ně, tak pro naši evropskou společnost a evropské hospodářství. V duchu skutečné solidarity musíme my všichni se snažit migraci e, změnit v úspěšný příběh, protože tady jde o budoucnost Evropy jako celku. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Před několika dny delegace výboru Libe i já jsme byli v Řecku. Je to velice choulostivý okamžik, kdy jsme také navštívili tu hranice, kde Řecko se nachází na té línii kritické a proto mám radost, že mezi námi mohu přivítat ministra Řecka odpovědného za migrační politiku, pana Muzalase. Máte prosím slovo na pět minut. Eh, Claude, eh, se ευχαριστώ Děkuji, děkuji mnohokrát. Claude, já bych velice rád poděkoval Evropskému parlamentu za sorganizování této konference a za to, že jste pozvali i mne. Já už jsem několikrát řekl, že Řecko se nachází v obtížné situaci, protože jsme vši- nebyli připraveni na tu situaci, která vypukla. A pan předseda komise už to eh, řekl. Eh, byly to zásady relokace, přesidlování, celá řada potíží a my všichni jsme byli překvapeni a zaskočeni situací. Už 20 let existuje válka od Afganistánu až po Líbii. Myslím si, že i evropské státy tady sehrály svou roli. Nemůžeme teď říct, že jsme překvapeni. Jak to bylo možné? Nebo co můžeme udělat pro to, abychom již nebyli překvapováni? Jak zvládneme postarat se o to, abychom mohli zabránit válce? Ale vždyť my jsme věděli, že dochází ke klimatických změnách. Viděli jsme chudobu, korupci, která vede k tomu, že sta tisíce lidí je nuceno migrovat. Události z roku 2015, kdy jeden milion uprchlíků eh, prošlo Řeckem tuto krizi jsme mohli jedině zvládat díky podpoře Evropské unie. Zpočátku, eh, zejména zpočátku, jsme zažívali velkou solidaritu eh, ze strany jiných zemí a nepřipustili jsme, aby došlo k extremistickým projevům a k projevům xenofobie. Teď je třeba hodnotit, co se nám podařilo, jaké chyby jsme udělali, Samozřejmě chyby jsme udělali, tomu nelze se vyhnout. Tato diskuse bude jistě probíhat. Evropská rada učinila rozhodnutí a balkánská trasa byla zavřena. Tady se snížil počet přicházejících uprchlíků, ale mnohé tisíce lidí byly zadržování v určitých táborech a byli jsme konfrontováni s tím, že během několika měsíců jsme vytvořili v Řecku 50 tisíc přijímacích míst. Ta nejsou vždy úplně dobrá, ale podařilo se nám přece jenom vyřešit určité problémy. A každý den se pokoušíme věci zlepšovat. Teď už uplatňujeme také zkušenost při přijímání uprchlíků a migrantů, protože zpočátku jsme tyto zkušenosti vůbec neměli. Díky dohodě mezi Evropskou unii a Tureckem lze teď lépe kontrolovat proudy migrantů a situace v zemi se zlepšila snahy, které jsme museli vyvinout, byly obrovské. Už jsem to řekl, když jsme začali, měli jsme místo pouze pro přijetí tisíc, jednoho tisíce uprchlíků a teď pět měsíců poté, co byl rozpuštěn tábor v Indomenii, jsme vytvořili daleko více těchto míst. Na začátku jsme měli pouze 200 osob, které pracovaly v administrativě v této oblasti. Teď jsme navýšili jich počet na 800 a máme také lepší lhuty pro zpracovávání, vyřizování žádostí o azyl. A jsme druhou největší zemí co do počtu podávaných žádostí o azyl. Také již poskytujeme lékařské ošetření, děti chodí do školy, eh, zajistili jsme za dodávky potravin, máme lepší kvalitu přijímacích středisek, dáváme k dispozici byty pro eh, uprchlíky a žadatele o azyl. Máme tady celou řadu eh, zlepšení, ke kterých jsme dospěli v září. My tedy doufáme, že do září nebudeme mít i žádné nedoprovázené děti eh, bez ochrany. Musíme se eh, pokusit eh, předvídat budoucnost a s ohledem na migrační proudy, ale to je něco, co je velice těžko predikovatelné. Evropská unie nás velice podporovala v této krizi za velkých potíží, eh, ale spolupráce mezi našimi organizacemi byly podpořeny, různé formy tedy, ale problém nebyl spravedlivě rozdělen Evropská unie se snažila pomáhat v rámci EASA a Frontexu, to fungovalo dobře, ale problém nezmizel jako takový. A teď je tomu tak, že dochází k pokusu vynutit si solidaritu na základě sankcí, ale to není ta Evropa, kterou jsme si přáli, když je potřeba vyslovit sankce, aby se vytvořila solidarita. Chci tady ještě říci jednu věc. Předřečníci řekli také hodně o té cestě z Afriky přes Líbii do Itálie. Teď máme také cestu z Asie do Turecka, přes Egejské moře do Řecka a odtud do Evropy. Eh, a proto je třeba, aby i nadále platila dohoda s Tureckem. Eh, tady existuje řada kontroverzních názorů na tuto dohodu. Já tady nechci přednášet nějaký konečný úsudek o ní. I když tato dohoda má určité slabiny, které samozřejmě existují a existuje tady určité šedé pásmo, šedá zóna, ale je třeba změnit eh, tyto slabiny. V roce 2016 byla uzavřena dohoda s Tureckem Marokem a e, ještě v roce 2017 jsme měli 200 e, tisíc příchozích, ale v roce o rok předtím milion. To na ξεκινάμε να αντιμετωπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα από τη στιγμή που πατάνε το πόδι του στην Ευρώπη. Je to, e, máme, potíráme, potýkáme se tu s určitým pokrytectvím. Uh, Eh, protože si musíme uvědomit, že lidská práva nezačínají v Evropě, lidská práva začínají v době, kdy lidé přicházejí ze Sudánu a z dalších zemí. A Evropská unie už tam musí působit na dodržování lidských práv. A nepodaří-li se nám uprchlíky a migranty, eh, podpořit v zemích původu tam, aby oni měli nárok na slušný život, než nastoupí do člunu, aby se vydali přes moře. Eh, je třeba, aby i OSN na základě toho, co je zakotveno v příslušné úmluvě, pomáhalo. Nepodařili se nám potírat eh, příčiny migrace v těch zemích původu, eh, zůstane eh, řízení migrace pouze v rukou pašeráku lidí. Itálie zažívá to než uprchlíci nastoupí na loď, musíme jim poskytnout bezpečné koridory, legální kanály příchodu a dohoda mezi Evropskou unii a Tureckem může na základě určitých zlepšení v jistých opatřeních přispět k úspěchu. Dovolte, abych ještě na závěr řekl, že i v tom novém dublinském systému eh, bude Evropa podporovat eh, přijímací země ale nedochází k přerozdělování a protože nedochází k přerozdělování, tak ten nový dublinský systém stejně nepomůže k nápravě. Já vím, kolik práce se vykonalo zde v Evropském parlamentu při práci na společném asilovém systému a přepracování Dublinu. Potřebujeme pomoc. Vy jste bezprostředním partnerem eh, mezi národy a občany a my potřebujeme vaši pomoc musíme skloubit a smířit tyto dvě tendence podporu přijímacích zemí, která musí jít ruku v ruce s přerozdělováním. Máme tady řadu problémů v naší spolupráci s Evropou, s komisí, s institucemi, ale učili jsme se z chyb na obou stranách. My i Evropa jsme získali nové zkušenosti. Problémy, které se vyskytly v naší spolupráci, to byly problémy, které jsme se učili řešit a naštěstí pan komisář, eh, odpovědný za otázky migrace i předseda Evropské komise nám pomáhali při řešení problému. Nás těší, že eh, jsme schopni řešit problémy, že nedochází k žádným propadům zpět. Ale jedna věc existuje, kterou jsme ještě nemohli vyřešit, a sice eh, aby Evropská unie postupovala jednotně, abychom mohli eh, řešit i problém migrace společně. Děkuji vám. Thank you very much, minister. Um, Děkuji mnohokrát, pane ministře pana komisař a pana ministra hovořili déle. Já jsem ještě eh, nenabal dost odvahy, abych vás eh, zastavil, ale máme 39 řečníků. Eh, všechno dobře dopadne, nebojte se. Máme způsob, jak to vyřešit. Každý můžete hovořit až čtyři minuty. Máte mezi dvěma až čtyřmi minutami, ale čtyři je maximum. A až uběhnou čtyři minuty, budu vás bohužel muset přerušit a já slibuji, že to udělám. Jak řekl pan ministr, pracovali jste, pracovali jste všichni bezúnavně na eh, výzvě spojené s migrací. A všichni chceme od vás slyšet eh, to, co jste vykonali. Jsou to hosté z mnoha zemí, které jsou stiženy eh, touto migrační situací. Eh, takže se těším na to, co chcete říct. První tři budou Roberta Metzola, Cecila Wikström a další. Začneme Robertou Metzolou. Děkuji vám. Rozměry situace jsou téměř surreálné. Lidé stále umírají na moři, stovky lidí stále ztrácejí život a jako politici máme povinnost povstat a říci, že ti lidé nejsou jen čísla ve statistikách, bez jména. Za dobu, co pracuji zde v parlamentu, jsem se naučila, že neexistuje žádné eh, rychlé, kouzelné řešení. Musíme změnit myšlení. Eh, Nemůžeme jen nouzově řešit eh, situaci, potřebujeme udržitelnou dlouhodobou vizi a potřebujeme mít evropské agentury jako tu novou agenturu pro azyl, která bude mít dostatečné prostředky a personál, aby to mohla řešit. Důležité také je, že solidarita musí být principem na, řeš, principem na řešení migračních situací a musíme se zaměřovat na kriminální sítě. Musíme rozlišovat mezi těmi, kdo potřebují ochranu a těmi, kdo přicházejí pracovat. Je zapotřebí, abychom pochopili, že lidé, kteří utíkají před pronásledováním a válkou, mají právo na ochranu. Ale to neznamená automatické právo na migraci pro všechny. Členské státy, které mají kontrolovat pracovním trhem eh, a, a ty musí vidět společně s EU, kde jsou možné mezery na trhu práce. A mm, pokud sdílíme hodnoty jako Evropská unie, musíme nyní takto jednat na základě našich principů, musíme také sdílet zodpovědnost. Musíme zlepšit e, legální e, a právní cesty, abychom umožnili i e, návrat nebo relokalizaci jinak by lidé čelili téměř jisté smrti. Bezpečnost eh, je eh, nutná, eh, lidé mají obavu o bezpečnost a státy musí plnit své povinnosti. Země na vnějších hranicích. My nemůžeme odhlížet od bezpečnosti a nemůžeme dovolit, aby se této tematiky zmocnili populisté a extremisté. A proto eh, z zrušení vnitřních hranic v Schengenu musí jít ruku v ruce s posilením vnějších hranic. Musíme zlepšit eh, navracení těch eh, osob, které nemají nárok na azyl. Je zapotřebí respektovat dublinský, dublinské nařízení a je zapotřebí je zlepšit. Co se týče lidí, kteří jsou na eh, území EU. Potřebujeme nově přistupovat k integraci tak, eh, abychom ano chránili práva všech, ale také spravedlivé eh, očekávat, že všichni budou respektovat hodnoty, na kterých stojí EU. A musíme se věnovat také původním příčinám tohoto jevu. Musíme také lépe řešit geopolitické výzvy naší doby. To znamená, že musíme hledět na vnější rozměr celé této věci. Musíme jako EU vybudovat kapacity v třetí státech, které nakonec umožní, aby lidé hledali ochranu v bezpečných zemích mimo EU, blíže svým domovům. Protože musíme peníze poskytovat tam, kde jich zapotřebí. EU eh, je v popředí pomoci Africe a musí také eh, napomáhat investicím prostřednictvím Marshallova plánu pro Afriku. A pokud eh, můžeme jedno sdělení dnes eh, zde vyslat, tak musíme myslet jasně na to, že se jedná o skutečné lidi se skutečnými eh, životy, skutečnými jmény a musíme to brát jako záležitost humání. Děkuji, Roberto. A měl bych říct, kdo Roberta je. Roberta Mecola je poslankyní za stranu Lidovou, byla jednou ze zpravodajek zprávy o migraci. Dalším řečníkem Cecil eh, Kienge, která ovšem nemohla přijít, bude nahrazena kolegyní z frakce SAD, která místo Cecil pohovoří, tedy Eli Schlein. Děkuji, pane předsedo. Už léta 6 z 28 členských států e, je konfrontováno s naprostou většinou žádostí o azyl. Je to, je to tedy solidarita? Rozhodně to není. 6 proti 28. Minulý, minulé září v OSN byla organizována konference 86 umrchlíků tohoto světa je v rozvojových zemích a šéfové vlád a států se zavázali ke globální solidaritě. Jak to má být, pokud všechna politika Evropské rady směřuje k externalizaci našich odpovědností VIS, u smlouva s Tureckem, Libií, kontroly, způsobilosti pro ochranu a tak dále, spolupráce s třetími zeměmi. To je jediná věc, na které se rada shodne. A je to ostuda, je nepřijatelné, že vlády nerespektují své závazky při relokaci. Za rok a půl bylo relokováno 20 tisíc lidí, zatímco Kanada eh, se postarala o 40 tisíc. Tady je, jde opravdu pouze o nedostatek politické vůle a o obecství jednotlivých členských zemí. Je třeba sdílet tento problém, jako mnozí Italové vědí, je třeba rozptýlit uprchlíky, tak aby z toho mohly profitovat i místní obce. Tady z parlamentu se tolikrát hlasovalo o holistickém přístupu a já vyzývám komisi, aby se vrátila k tomuto dochu a nesledovala to, co dělá rada určité eh, vyhranění se a uzavření se jde o to, abychom se nechovali dětinsky. Musíme posílit e, reakci přímo u pramene. Musíme se zbavit pokryteckého dublinského systému. Nemu, že musíme centralizovat odpovědnost na úrovni EU. Nemůžeme nadále trvat na tom principu první země, kam uprchlík vstoupí. Je třeba sdílet eh, odpovědnost, je třeba pokusit se o rozdělení břemě má. Máme země jako Itálie a Švýcarsko, kde lidé spí na ulicích po stovkách. Radši budou žít na ulici, než aby se zadrhli někde v systému, kde budou dva roky čekat na sjednocení rodiny. Potřebujeme bezpečné a legální cesty vstupu do EU. Nejde o jenom o to, kdo utíká před válkou. Jde o to, abychom zastavili pašování lidí. Musíme řešit konflikty, dopady klimatických změn a globální nerovnováhy, ale abychom podmiňovali rozvojovou pomoc těmihle věcmi, tak to opravdu nebude znamenat nové šance pro mladé Afričany. Když se podíváme na libijskou pobřežní stráž, jak střílí na migranty, tak si myslím, že bychom se měli postarat o koherentnost evropských politik, obchodní, fiskální, rozvojové a zahraniční v rámci nové agendy pro udržitelný rozvoj. EU je schopna něčeho lepšího, než je tohle. Tedy, co je ve hře, kolegové, nejde jenom o efektivní azylový systém, jde o budoucnost EU. Tohle je okamžik, kdy můžeme ukázat evropským občanům, k čemu je potřeba Unie, abychom společné výzvy řešili společným přístupem. Děkuji. Thank you very much, Ellie. Um, the minister... Děkuji vám, Eli. Uh, také bych chtěl zmínit práci Cecilie Wikström, která je ze skupiny ALDE a je v současnosti zpravodajkou pro přepracování dublinského nařízení a e, Cecilia má tedy slovo, aby nám to vysvětlila. Děkuji, pane předsedo. Tak e, myslím, že rozhodně nesmíme a nemůžeme být naivní, pokud jde o výzvy, jimž náš kontinent čelí z hlediska migrace, ale zároveň Nemůžeme a nesmíme nikdy dopustit, aby strach a populismus diktovali naši reakci. Eh, uprostřed uprchlické krize v roce 2015 zhruba 1,3 milionů eh, žadatelů o azyl přišlo na naše území a EU tohle z dřívějška neznala takový počet eh, Eh, migrantů od druhé světové války. 1,3 milionů žadatelů o azyl na kontinentě, kde je 500 milionů občanů, to není eh, ani 0,03 evropské populace. Pokud bychom tehdy spravedlivě sdíleli odpovědnost mezi členskými státy EU, bylo by to znamenalo, že bezpečnost respektive město deseti tisícové by dostalo zhruba 30 osob. Bylo by to tak nemožné? Eh, v roce 2015 se nám to nepodařilo, protože ta azylová politika eh, nebyla úspěšná. A nebyla úspěšná, protože jsme si nebyli schopni tu odpovědnost spravedlivě rozdělit a protože nepanovala vůbec mezi členskými státy solidarita. Současný dublinský systém vyvolává chaos a je to vlastně takový pull faktor pro ty, kteří vědí, že vlastně si budou moci volně vybrat jakýkoliv členský stát, protože vznikla absurdní situace, kdy eh, členské státy jsou vlastně pobízeny k tomu, aby neregistrovali žádného žadatele o azyl, protože to potom znamená, že budou muset zpracovat jejich žádost. Je jasné, že nebudou probíhat žádné bezpečnostní screeningy, pokud ti lidé nebudou registrováni. Dobrou zprávou, pane předsedo, je to, že eh, je tady možná jiná politika, dobře řízená, Eh, politika, dobře řízený systém, kde každý členský stát má svůj díl odpovědnosti eh, za žadatele o azyl. To by umožnilo řádně provádět bezpečnostní screeningy hned na začátku. Měli bychom situaci lépe pod kontrolou. Také by eh, žadatelé o azyl věděli, že se jim dostane tedy spravedlivého řízení bez ohledu na to, jaký členský stát bude mít jejich žádost na starost spravedlivý eh, a spravedlivější azylový proces samozřejmě neznamená, že budou moci všichni zůstat, ale bude to znamenat, že ti, kteří splňují požadavky na získání mezinárodní ochrany, tady opravdu zůstanou a ti, kteří na to nárok nemají, budou vráceni rychle, ale důstojně. Všechny politická soupeření v posledních letech, všechna ad hoc opatření, která se musela zavést, a vlastně takový závod eh, směrem dolů mezi členskými státy, pokud jde o přijímací podmínky. To jsou smutné výsledky neexistence dobře fungujícího evropského asilového systému. Evropský parlament a vyjednávací tým, který vedu jakožto zpravodajka pro dublinské nařízení, eh, bude konstruktivní ve všech jednáních s členskými státy, ale budeme členským státům připomínat, že solidarita v oblasti azylu je zásadní hodnotou, která je zakotvena ve smlouvách a proto nikdy nemůže být volitelná. V žádném případě nepřistoupíme na žádné rozmělňovací kompromisy jenom proto, aby se do, došlo ke kompromisu. Budoucnost tohoto kontinentu totiž záleží právě na společné odpovědnosti a občané také očekávají, že prostě předvedeme nějaké výsledky a opravíme systém, který je teď rozbitý. Už to tady dnes někdo řekl, že především je třeba dát naději a já bych k tomu do, dodala, že EU by měla jít v tomto příkladem. Děkuji vám mnohokrát, Cecílie, za tvůj příspěvek a teď každý dostane slovo na dvě minuty. První hovoří, jako první hovoří Jose Carrera, ředitel eh, Evropského asilového úřadu. Dvě minuty, prosím pěkně. Děkuji vám mnohokrát. Já mám tendenci být rychlý abych zabezpečil, že můj příspěvek bude moci odeznít celý. Děkuji vám mnohokrát za vaše pozvání, za to, že mohu být s vámi. Možná, že bych mohl rychle začít tím, že navážu na slova pana předsedy komise, pana předsedy parlamentu i vysoké představitelky, všichni uznali, že celá řada věcí již byla udělána a jako společné poselství zaznělo, že všichni řekli, že je třeba udělat daleko víc. Stejně tak jako ti tři poslanci, kteří hovořili, vlastně všichni předali stejné poselství. Já si stále ještě pamatuji, Eh, v dubnu v roce 2015 na první desetibodový akční plán, který předložila rada a později komise přišla eh, s návrhem, jak řídit migraci. Eh, potom později koncepce byla dále rozvíjena. Potom se konalo vrcholné setkání se zástupci západního Balkánu až do března 2016. Jsem potom dospěli k dohodě s Tureckem. Legislativní návrhy byly předloženy v lednu minulého roku a před druhým summitem začátkem tohoto roku. To znamená všechny akční plány a závěry. Eh, všechno to, co jsme viděli, bylo evropskou reakcí na stávající problémy na základě tří pilířů prvním pilířem, ten se soustředil na řešení krizového řízení. Eh, zda, ať už to bylo kontroverzní či nikoliv, ale dosáhli jsme tady pokroku, eh, zejména v těch státech, které jsou na první eh, čelní linii. Druhý pilíř tady práce pokracují a třetí pilíř se zaobírá příčinami migrace jako globálního jevu a jak nalézat globální odpovědi. E, e, ve všech třech pilířích e, jsme se účastnili prací, jednak v oblasti řízení krize, také uprostřed na základě diskuse o legislativních předpisech, které, jak doufáme, budou přijaty a také se účastníme hledání řešení pro eh, řešení eh, příčin. Děkuji vám mnohokrát. Thank you. Eh, a nyní pan Debrucker, prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, pane Moráši. Já chci velice rychle promluvit jako právník za síť, kterou vytvořili kolegové ze všech členských států a eh, budu se snažit vám představit naši ideu, kam se ubíráme. Všeobecná analýza je taková, že krize, kterou procházíme, není uprchlickou krizí, ale institucionální krizí. A opravdu nyní se nacházíme ve fázi, kdy Evropská unie se mění a mění se její e, zásady. Normálně bývají evropské politiky. E, já jenom dám pokyn kameře, kde sedí pan kolega De Brücker. Protože kamera vás nemohla najít, je to místo 250. V současné době přecházíme od implementace evropských politik jednotlivými členskými státy směrem ke sdílené odpovědnosti na evropské úrovni a to je velká změna. Ale právě se nacházíme v tomto přechodném období a ještě nevidíme světlo na konci tunelu, protože jsme právě teď v tom tunelu. Co potřebujeme v tomto okamžiku? Potřebujeme solidaritu. Toto slovo často zaznívá, ale musím konstatovat, že si Nemyslím, že začínáme na správném základě, protože Evropská rada hovoří o solidaritě a odpovědnosti a snaží se dát tyto dva pojmy do protikladu. Ale když se podíváme na článek 80 Eh, smluv. Tady je zakotvena solidarita i spravedlivé sdílení odpovědnosti v rámci jedné jediné zásady. A jsem poměrně překvapen, že dnes ještě nikdo, do dneška nikdo neřekl, že rada eh, v bratislavské úmluvě eh, eh, to slovo férové sdílení vynechala, protože dokud budeme hovořit o solidaritě versus sdílené odpovědnosti, ne, my bychom měli hovořit o solidaritě posílené či doplněné právě sdílenou odpovědností, čili třeba vrátit se k textu smluv. Děkuji vám mnohokrát. Okay, now we, next... Jako další promluví Steve, Helga Stevens, Martin Klus, Demetris Dimitriou. Jako první Helga Stevens za EKR. Omlouvám se, ještě než zahájíte. Helga Stevens, Laura Ferrara a Martin Klus. Je tam tedy jiné pořadí. Laura Ferrara bude po Helze Stevens. Omlouvám se říká pan předsedající. Děkuji vám mnohokrát, eh, pane předsedo, dámy a pánové. Velice mne těší, že mohu s vámi dnes zde sedět eh, u stolu. Považuji za velice důležité vyseknout si eh, to, co vy říkáte ohledně jednotlivých postupů týkající se imigrace. Co se týče všech eh, etap rozhodování, jsme, máme zde více než 40 řečníků a můžeme tedy si vyměňovat velice eh, zajímavé názory. Dámy a pánové, ehm, je zapotřebí, abychom byli schopni hledat naše vnější hranice a k tomu potřebujeme podpor ve, ve společnosti eh, pro přijímání skutečných uprchlíků. Kromě toho z bezpečnostních důvodů potřebujeme vědět, kdo přichází do EU. Ehm, zločení zpět eh, do moře bylo spochybněno již před několika lety, ale podívejme se na ehm, chaotickou situaci, která byla v Řecku a na chorvatských hranicích. Museli jsme tedy nějakým způsobem jednat. A vnější hranice EU eh, by měli být eh, chráněni námi samými. To je nesmírně eh, naléhavé. Eh, osoby lze poslat zpět jen do bezpečných třetích zemí. Námořní právo stanoví bezpečný přístav. A poté, co byli zachráněni tedy lidé na moři, jsou pak odvezeni do Itálie a nebo do Zarsisu. By mohli být posláni do Tuniska v tuto chvíli jsou automaticky přiváženi do EU i prostřednictvím nevládních organizací. A já si myslím, že to je trochu zvláštní, eh, protože to hraje jen do, ruku, do rukou eh, pašerákům a převaděčům. Nemůžeme eh, používat jen právo na azyl v této souvislosti. Thank you, Helga. Sorry. Děkuji, Helgo. Omlouvám se za to přerušení z mé strany. Jako další mě Laura Ferrara, koordinátorka a zpravodajka ohledně asilových eh, řízení. Prosím, dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Já si myslím, že bychom nesměli diskutovat o vůli, nejen o řešení, protože řešení dnes souvisejí s vůlí. Vůlí, která se nesmí omezovat jen na diskuzi, přijmeme či nepřijmeme žadatele o azyl, přijmeme je nebo ne. Ale musí to být diskuze, která jde dál, musí vyjadřovat vůli, která se rovná rozhodnutí zda tváří v tvář migračním jevům, globální eh, scéně, eh, o tom budeme jednat, anebo zda dojde ke strumentalizaci tohoto jevu, jak tomu došlo prozatím ve všech členských státech, eh, z politických důvodů. Pokaždé, když jsou volby nebo jen proto, aby eh, si někdo získal lidské hlasy, hlasy voličů, se tímto způsobem strumentalizují tato témata. Jde o to, eh, zda je zde vůle, abychom měli globální postup a abychom eh, byli schopni eh, řešit na evropské, komunitární, globální úrovni migrační toky. Proto já se teď chci obrátit zem na členské státy, protože členské státy jsou Evropská unie a zítra se odehraje velice důležité zasedání Evropské rady, která doposud jen reprezentovala bohužel národní egoizmy. My hovoříme o řešeních, ale řešení už máme, ty jsme našli. Jaké jsou? Například systém eh, relokalizace 160 tisíce migrantů. A co vidíme? Více ne, něco méně než 7 tisíc z Itálie a 12 tisíc z Řecka. Eh, reforma eh, dublinského nařízení. Eh, Evropský parlament hodně usiluje o reformu nařízení, které nefunguje, o kterém se říká, že už je mrtvé, ale bohužel stále ještě má své dopady v rámci EU, stále ještě jak si žije. A zdá se, že na Evropské radě je vůle pohřbí tuto reformu, protože si nepřejí povinnou automatickou eh, eh, distribuci žadatelů OSL mezi členské státy. Hovoří se o reformě Frontexu. Dnes předseda Juncker mluvil o eh, pohraničních a pobřežních strážích EU jako velkým cílem EU. My, musím říct, jako Itálie, jsme nebyli schopni hránit naše vnější hranice Nebyli jsme toho schopni. Bohužel Itálie je eh, Itálie je dlouhý poloostrov a má další dva ostrovy, takže je objektivně obtížné pro takovou zemi, jako eh, je Itálie, eh, být schopna chránit veškeré hranice. Podívejme se například, jsme proti, naše země leží proti Libii přes moře. Bylo by řečeno, že mám čtyři minuty. 65 tisíc přišlo do roku 2000, začátku 2017. Frontex může být řešením, bohužel ne, nestačí. Dohoda EU a Turecko další velký cíl splněný EU, to je řešení jistě krátkodobě užitečné, nicméně ne dlouhodobě. Je to e, řešení pro koho? Pro balkánskou trasu? Jistě ne pro středomorskou trasu. 58 milionů bylo stanoveno proti těm 4 miliardám, které měly být uděleny. Takže to je 4 která byla, eh, která eh, byla vyloučena. A je zapotřebí, pokud chceme bojovat proti xenofobii, rasismu, populismu, je třeba, abychom přemýšleli o spolupráci a respektovali smlouvy Článek 80 eh, o fungování EU nám byl připomenut, hovoří o solidaritě a rovném rozdělení nebo spravedlivém rozdělení zodpovědnosti. Musíme vždy respektovat eh, smlouvy, ne jen někdy. Jinak bychom jen legitimizovali podezření, že Evropa je slabá se silnými a silná se slabými. Děkuji, Lauro. Možná někdo řekl, že čtyři minuty, ale já teď eh, to musím omezit. Omlouvám se, pokud vám někdo řekl, že čtyři. Další Martin Klus, poslanec eh, a místo předseda výboru pro evropské záležitosti slovenského parlamentu. Dvě minuty, prosím. Príjemný dobrý den, prajem. Děkuji eh, velmi pěkně za... Dobrý den, děkuji vám za slovo. My na Slovensku říkáme, že tam, kde končí komunikace, začíná konfrontace, proto jsem velice rád ze zaměření této konference z dnešního setkání. Já jsem ze země, která je dlouhodobě proti povinným kvótám a souvisí to hlavně se zkušenostmi zemí střední a východní Evropy, Třeba Slovenská republika přijala několik desítek migrantů, utečenců z Iráku, kteří po jisté době se vrátili do Iráku a nebo se rozběhli po západní Evropě. Podobné zkušenosti má Česká republika, Lotyšsko a některé další země. I proto říkáme, že není dobré, abychom o migrantech nebo úprchlících hovořili jako o pytli brambor, který můžeme přesouvat sem a tam často proti jejich vůli. Tyto zkušenosti hovoří jasným jazykem, proč země střední a východní Evropy mají do jisté míry odmítavý postoj, ale během slovenského předsednictví jsme představili systém flexibilní solidarity. Tam byla nabídnuta solidarita v možnostech, které tyto země mají. Chci doplnit, že Třeba když reforma Dublinu, o níž se hovoří, se spojuje s tím, že bychom měli mít povinnost přijímat migranty a pokud to neuděláme, musíme za to zaplatit pokutu, tak to je voda na mlín radikálů, extremistů a fašistů v našich zemích, kteří říkají, že zlá EU nám chce diktovat, jak žít na území našich zemí. Proto bych velmi ocenil, kdyby na této konferenci se daleko víc hovořilo o pozitivních momentech migrace, o tom, jak celý problém řešit. My dlouhodobě říkáme, že jedna z možností jsou legální migrační trasy, dohody, jako je třeba ta s Tureckem. Proto si vážím toho, že to byli kolegové z Líbie a také podobně jako v případě Austrálie a některých dalších zemí bychom mohli uvažovat o vybudování asilových táborů mimo území EU, protože to by mohlo odradit e, převaděče od špinavého obchodu s lidskými životy. Když hovořím o pozitivním pojetí migrace, tak postrádám e, diskuzi na téma třeba zrušení vízové povinnosti pro sousedy, z Ukrajiny a pro přátelé z Gruzie. To bychom měli zdůrazňovat daleko častěji a to přinese do diskuse o migraci a o azylovém řízení i pozitivní konotace ve střední a východní Evropě. Děkuji vám. Další tři řečníci, Dimitris Dimitriou, Georgis Komunis, Kaminis a Michel Devoit. Um, pan Demetriu je místo předseda výboru pro právní záležitosti kyperského parlamentu. Děkuji. Řecko a Itálie byly nejvíc postiženi migrační krizí. Myslím, že s tím můžeme všichni souhlasit a já myslím, že tento systém je třeba reformovat. Zodpovědnost a solidarita všech členských států vůči ostatním, to musí platit. Jde tady i o budoucnost EU. Geografie je jediný faktor v této rovnici, který nemůžeme změnit. Efektivní azylový systém nemůže fungovat, pokud nebudeme mít automatický a povinný férový systém při rozdělování osob, které mají právo na azyl. Ve východním středomorském prostoru je nestabilní region, je třeba pokusit se tady efektivně aplikovat tu dohodu s Tureckem. Posílení eh, hranic a podpora hraniční stráže je věc velice důležitá. Eh, na Kypr přijíždí stále víc lidí přes moře z Turecka a to ukazuje, že se otevírají nové migrační trasy a tady musí být bělí a ostražití všichni. EU je jedna unie a tuto krizi musíme zvládnout společně. Musíme dosáhnout hmatatelných výsledků, strategických cílů pro budoucnosti. Musíme využívat technologie a být méně byrokratičtí. Musíme být důvěryhodní a musíme pracovat pro blaho Evropské unie. Děkuji vám. Děkuji. Další Georgios Kaminis, primátor Aten. Tři minuty, prosím. Děkuji. Jak víte, Atény velice zasáhla ta migrační vlna. Nikdy jsme nic tak obrovského nezažili, ale vedlo nás to k tomu, abychom reagovali. Už v létě roku 2015 bylo naší povinností přispět k hledání řešení a jsme totiž hlavním městem země, která postihla ta velká vlna. Na počátku nebyla žádná strategie. Samozřejmě šlo lidská práva, důstojnost a sociální soudržnost. Poskytli jsme obecní prostor pro centra prvního ubytování. Dále jsme se snažili vytvářet koordinační centra, kde by se sešly všechny organizace, které úzce spolupracují. Ale e, protože e, všechny místní organizace hrály důležitou roli, je třeba zdůraznit vedoucí roli měst a obcí. To je aktivita od roku 2016, kterou podporuje síť Eurocities. Ta iniciativa přišla s tím, že města jsou připravena přijímat uprchlíky a pomáhat efektivně s relokací. Města jsou konfrontována s velkými výzvami. To bylo uznáno i na unijní úrovni tím, že byla přijata urbání agenda v loňském roce. Proto jsme zdůrazňovali potřebu mít přímý přístup k financím EU, k většímu alokování kompetencí, ale zároveň i k lepší koordinaci se všemi úrovněmi vlády. V Atenách většina lidí se trvala několik měsíců, mnoho lidí jsou, je teď v takovém divném meziprostoru. U nás vnímáme i dopady neúspěšné integrace, šíří se euroskepse. Jako Evropané musíme uznat, že migrace bude jeden z hlavních úkolů, kterým budeme v 21. století čelit. Děkuji, pane předsedo. You, uh, um, and... Děkuji vám. Teď Michel Voj z nevládní organizace sídlící tady v Bruselu. Děkuji, já bych chtěla trochu přesměrovat tuto eh, diskuzi. Já jsem tady na 496. Hodně se zaměřujeme na asilový systém. Zabýváme se eh, jednotlivými případy, dokumentovanými. A musíme říci, že není ani stoprocentní uznávání asilových žádostí, ani stoprocentní návratnost. Eh, je zapotřebí pracovat do budoucnosti na eh, asilovém eh, řízení a mám čtyři hlavní body. Lidská práva se vztahují samozřejmě také na migranty. Není to věc, která by byla diskutovatelná, jsou to určité lidské standardy, které zapotřebí plnit v praxi, ale potřebujeme zajistit, že se bude eh, rádě, řádně provádět vykazování případů a členské státy mohou eh, prostřednictvím eh, směrnice podle článku 1 ohledně toho, kdo trpěl nějaký, nějakou kriminální činností, jednat. Znamená to, že policie a další orgány mohou napsat zprávu. Potom je zapotřebí umožnit více hm, legálních kanálů pro eh, migraci, také zapotřebí napomáhat jednocování jednocování rodin a musíme také uvažovat o mm, možných případech práce, způsobech práce, například práce v domácnosti. Další otázkou jsou děti. Děti stále ještě mohou zadrženy eh, v Evropské unii. Eh, třeba, že se má jednat podle eh, charty dětských práv a Ehm, má se jednat individualizovaným postupem. Proto je zapotřebí zajistit, že děti mohou být z těchto zadržovacích zařízení co možná nejdříve eh, poslány do bezpečných eh, míst ke svým eh, rodinám. A potom pracovní normy, ty jsou zapotřebí k tomu, které jsou zapotřebí k tomu, abychom je dodržovali nejen pro naše pracovníky. Máme směrnici pro Evropskou unii, Eh, ohledně pracovních eh, norem, ale v praxi eh, je velice obtížné podat stížnost pro mnohé lidi. Takže je zapotřebí zabývat se legislativou, vidět jednotlivé souvislosti a pojítka v členských státech a v legislativě. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Jako další promluví Alan Bjork, Anjona Cudi a Vincenzo Meloni. Alan Bjork, eh, zpravodaj eh, pro eh, rámec EU e pro vracení a relokalizaci. Děkuji vám mnohokrát. Já bych velice ráda eh, viděla tento panel nazvaný panel pro práva uprhlíků a asilový systém bych ráda viděla takže bude nastavený na lidské důstojnosti a lidských právech, protože právě o to jde a právě to je věc, ve které ještě neplníme tyto cíle. Mnozí kolegové zde v Evropském parlamentu sledují, jakým způsobem se ubírá asilové řízení, protože um, lidé zůstávají někde uzavřeni. V našich státech na evropské úrovni eh, bojujeme proti sílám, které jsou rasistické a extremistické, pravicové extremistické, které chtějí, aby náš kontinent byl uzavřený do sebe a byl uzavřenou zónou. Eh, když změníme naše eh, politiky, nespůsobí to, že tito lidé odejdou. My musíme poskytnout alternativní pohledy, musíme eh, ukázat, že naše společnosti jsou otevřené společnosti, ve které eh, lidé chtějí žít. A také, a já chci promluvit takto i ke komisařům, eh, k radě a ke kolegům, ochranu uprchlíků musíme stavět vysoko v naší agendě. Musíme přestat hovořit o uprchlících jako o těch, kdo usilují o získání azylu jen a e, kdo jsou bezpečnostní e, hrozba. Protože to jsou lidé, kteří nemají jinou volbu. Kolegové, potřebujeme mít e, bezpečné průchody do Evropy. Pašování přestane jen tehdy, když budeme mít bezpečné legální cesty, ale je v tom ještě velice málo iniciativ. Například ten relokalizační eh, rámec je eh, součástí azylového balíčku a je zaměřen právě na ty eh, bezpečné a legální cesty. A to nám umožňuje konkrétní příležitost. Potřebujeme více těch bezpečných průchodů. Potřebujeme humanitární víza, admisní programy, a také rychlejší zjednocování rodin. Ale vraťme se k té relokalizaci. Za žádných okolností by neměla být podmínečná nebo by měla být nějakým nástrojem eh, k, eh, k, k řízení eh, migrace. Protože relokalizace a navracení to je věc, která je mezinárodní, je to nástroj mezinárodní solidarity která reaguje na potřeby jedince o ochranu. A právě takovým názorem by měla zůstat. A my bychom v tomto směru také měli jako EU posílit naše úsilí. Kolegové, také musíme říci ne externalizaci. Žádná třetí země by neměla být použita jako pohraniční stráž EU. Ani v Nigeru, ani v Libii nebo v Tunisku. Rada a komise říkají, že to chrání životy. Není to pravda. Protože když byla uzavřena cesta mezi Tureckem a Řeckem, eh, o to víc lidí zůstalo eh, na moři. A když neuvidíme eh, tyto lidi, to znamená, že tyto lidé budou v bezpečí. Některé polovojenské jednotky pak eh, se chovají jako samozvané pohraniční hlídky. My musíme jednat lépe, efektivně. Nemůžeme se přizpůsobovat eh, těm, kdo jsou nejméně ochotní, protože eh, máte zodpovědnost za to, abychom dodržovali mezinárodní právo, ženevskou konvenci a musíme umožnit skutečně evropskou možnost pomoci uprchlíkům. Uh, děkuji. Jeden z našich hostů, Vincenzo Melone, vrchní velitel přístavních sil italských. Pane předsedo, děkuji vám, dobrý večer vám všem. Budu se snažit odpovědět operativním způsobem protože eh, jsem eh, učinil zkušenost eh, přímo v operačním poli. Co se týče záchrany na moři, každá země podle zákona má poskytnout svou pomocnou ruku ve, v takovéto situaci. Co se však děje ve Středomoří? Líbie a Tunisko de facto přijali hamburgskou úmluvu, ale nikdy neprohlásili, že tam je e, oblast zodpovědnosti. Takže tam jsou mnohé e, čtverečné kilometry moře, které jsou e, pod, nebo tedy za územím, ve kterém pomáhá Malta, a mezi libijským a tuniským pobřežím, kde není žádným způsobem organizována takto pomoc. Je to obrovská černá díra kde se neposkytuje pomoc a, a záchranné akce. Úmluvy stanoví, že ten stát, který první obdrží volání o pomoc, musí konat, i když to volání o pomoc se nachází mimo jeho oblast zodpovědnosti. A toto všechno je známo eh, kriminálním organizacím. A není náhodou, že kriminální organizace vybavují ty, ty, ty strašlivé eh, lodi, eh, na kterých jsou ženy a děti. Od roku 2017 od začátku bylo 70 tisíc lidí, kterým již jsme pomohli na moři. Z nich bylo, bylo 30 tisíc eh, dětí, které nebyly doprovázeny. Jak tedy je stanoveno, je zapotřebí aby eh, pomáhalo ten stát, který jako první slyší to volání o pomoc. A eh, tito eh, převaděči právě žádají o pomoc v území, kde pomáhá Itálie, protože jinak, kdyby Itálie nepomohla, tak by byla trestně právně zodpovědná za to, že ne, nepomohla v daném případě. Kromě jiného samozřejmě je to i naše morální povinnost. A víme, že kdybychom nepřijeli, takže tam určitě budou mrtví. Z tohoto důvodu teď řídíme a koordinujeme eh, tyto záchranné akce v polovině Středomoří. Nicméně pobřeží na Středomoří má 23 států a Itálie nyní koordinuje záchrannou činnost v polovině Středomoří právě proto, že obdržíme volání o pomoc Musíme pomoci a nikdo se neujme jiný této pomoci, protože k tomu volání o pomoc dochází oné černé díře a tímto způsobem se celý kruh uzavírá. Záchranná akce potom je prováděna z Itálie a z toho plyne, že záchranné složky přivážejí tyto eh, zachráněné osoby do Itálie. To znamená, Eh, od roku 1991 jsme koordinovali 900 tisíc lidí zachráněných za 26 eh, let. 500 tisíc osob v posledních třech letech. Dochází ke skutečně kritickým situacím. V roce 2016 jsme koordinovali za jeden den 53 záchranných operací pro zhruba 7 tisíc lidí. E, myslím, že je jasné, že vlastními prostředky toto pobřežní stráž dělat prostě nemůže. I proto, že v dané oblasti se nacházejí i jiné subjekty, Frontex, Formet a další nevládní organizace. A díky chci skutečně poděkovat těm nevládním organizacím, protože musíme říct, že to jsou v podstatě obchodní plavidla, ale díky nim se nám daří lépe pomáhat. Nevládní organizace převzaly místo obchodních lodí v podstatě, protože v roce 2014 jsme, jsme museli požádat obchodní lodě e, tisíckrát o to, aby změnili trasu, aby mohli pomoci e, lidem, kteří e, volali o pomoc. Děkuji vám za pozornost. Um, <clears throat> Musím se omluvit a poděkovat eh, všem v sále, kteří eh, řeší tuto krizi v EU, eh, uprchlickou krizi. Děkuji vám všem za příspěvky. Nyní Joana Goody za agenturu e EU pro základní práva dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji za možnost vystoupit jménem agentury EU pro základní práva. A dovolte čtyři stručné komentáře. Za prvé, agentura pro základní práva působí v oblasti azylu a migrace. E, je to věc zakotvená zákonem a instituce EU a členské státy tedy by měly dodržovat listinu základních práv EU. E, budeme nadále podporovat e, spoluzákonodárce v Evropské unii, už jsme tak i učinili, vypracovali jsme různá právní stanoviska, třeba k přepracování Eurodaku, dublinského nařízení nebo k migračním hotspotům a v brzké době také vydáme stanovisko k ETIAS. Za druhé, migrace a azyl, jak víme, jsou eh, oblasti velice citlivé na základní práva. Nemohu to říci jinak. Eh, evropské právo se v této oblasti neustále vyvíjí a je velice důležité eh, vlastně Eh, o těch základních právech v nových textech nejen mluvit, ale skutečně provést posouzení dopadu na základní práva a vytvořit pojistky, které ochrání základní práva v těch právních textech. Za třetí, abychom chránili děti eh, před, s, před násilím, vykořišťováním, je třeba zajistit vždy, že eh, dítě je dítě. Dítě migrující dítě nesmí být vnímáno jako migrant, ale především jako dítě existuje umluva OSN o právech dítěte a vlastně to, co je v ní obsaženo, se musí vztahovat na všechny děti, i na migrující děti eh, bez ohledu na to, jaký je jejich status. A za čtvrté, pokud jde o operativní činnosti, my vlastně pomáháme členským státům v hotspotech. Naši pracovníci působili na řeckých ostrovech, v minulých letech navštěvovali hotspoty v Řecku a v Itálii a radili v oblasti základních práv. Také máme pracovníky na Leros, spolupracujeme s pracovníky různých evropských institucí a pomáháme jim Eh, pragmaticky řešit úkoly v terénu, ale stále nás znepokojí problémy jako eh, reforma opatrovnictví dětí, systematické zadržování, vzdělávání dětí a přijímací podmínky na ostrovech. Tím skončím a děkuji za pozornost. Děkuji vám. Určitě i vy byste toho mohla říct mnohem více, ale děkuji za vaši eh, eh, kázeň, že jste se soustředila na ty klíčové body. Vážení kolegové, možná jste zaznamenali, že je 17.27, to původně mělo znamenat konec eh, tohoto kulatého stolu, i když pak se to prodloužilo, ale pan komisař bohužel o tom nevěděl a musí už Eh, odejít a chtěl by se tedy tímto omluvit a já panu komisaři děkuji za to, že přišel mezi nás. Půjdeme dál. Doufám, že tady budeme moci dát všem slovo. Nyní pan Václav Hampl, Gerard Crowell a Peter Bosman. Nejprve Václav Hampl, který je předseda výboru pro záležitosti EU Senátu České republiky. Dvě minuty, prosím. Ehm, eh, děkuji eh, za pane předsedající eh, kolegové. Ehm, jsem přesvědčen, že velký počet migrantů, kteří přicházejí do Evropy, kteří jsou skoro ve všech případech žadateli o azyl, je vlastně součtem dvou velmi různě velkých skupin. Na jedné straně uprchlíků ve smyslu mezinárodního práva, kteří mají reálnou dobrou šanci na získání mezinárodní ochrany a na druhé straně také velkého počtu lidí, kteří v právním slova smyslu uprchlíky nejsou a jejich šance na získání azylu je malá či mizivá. I ti ovšem z velké části zůstávají nakonec v Evropě. Proto si myslím, že teďka vlastně potřebujeme hlavně se soustředit na dvě priority. První je pořádně došlápnout na ty, kteří organizují migraci těch, kteří nejsou uprchlíky. E, nedávno vyšla společná zpráva našeho vlastního Frontexu s africkými tajnými službami a ta e, velmi názorně a také bych řekl depresi zbuzujícím způsobem ilustruje a popisuje e, sítě těch, kteří vnitru Afriky doslova nahánějí lidi, a přesvědčují lidi, kteří by za jiných okolností třeba ani o migraci neuvažovali. E, to si myslím, že je důležité velmi zásadně omezit. E, omezení e, těch, kteří organizují dopravu přes středozemní moře, to je jistě také důležité, ale to už je zasahování v půlce toho procesu nebo ke konci toho procesu. Druhá priorita, na kterou bych doporučoval se soustředit, je výrazně zvýšit míru prosazování našich vlastních zákonů, konkrétně těch azylových. Tedy kdo nedostane azyl, musí v zásadě Evropskou unii opustit. Víme, že dneska to platí pro méně než polovinu lidí, kteří azyl v Evropě nezískají. Dokud toto nefunguje, nelze se, myslím, divit vládám, že se nehrnou do přebírání žadatelů o azyl. Děkuji za pozornost. Thank you. Děkuji mnohokrát. Já požádám každého, aby dodržel, prosím pěkně, ty dvě minuty velice přesně, kolegové, tak, aby se každý dostal ke slavu do kdy budeme moci pokračovat. Začali jsme hodně pozdě a hm, proto je zjevné, že teď vlastně uplynul ten původně plánovaný čas a měla začít hm, již ta další sekce, které měl předsedat eh, kolega Diaz Demera. A hm, prodloužíme to tady, ale teď má slovo Gerard Corwell, nezávislý člen eh, irského parlamentu. Uh, Pane předsedo, jsem velice rád, že zde dnes mohu být. Já jsem byl ohromen když jsem viděl, jak se zachází s otázkou migrace. Ale tak, jak už se zmínil předešlý řečník, ne všichni jsou bezpodmínečně uprchlíci. A to je problém pro Evropskou unii. Když hledáme solidaritu v Evropské unie, abychom umístili migranty, tak tady je problém s umístěním těch migrantů, kteří jsou ekonomickými migranty. V Evropské unii jsou země, eh, které by měly poskytovat víza pro pracovníky, ale eh, nemůžeme vyřešit tuto problematiku během dvou minut. Ale je třeba identifikovat a kategorizovat migranty. Eh, samozřejmě uprchlíkům je třeba poskytovat pomoc, ale není možné, aby migranti chodili všude tam, kam chtějí jít, protože někteří prostě jsou, mají být přiděleni do určité země, ale velice rychle ji opustí, protože chtějí jít do země jiné. Eh, Současný systém je neuspokojivý, co se týče zajišťování bezpečnosti pro naše země. Bohužel nemáme příliš času na to, abychom o tom hovořili. Dva další body. Musíme potírat kriminalitu, která eh, bují eh, v rámci této migrantské problematiky. Problémem je, že se musíme pustit do potírání těch tendencí, kdy Evropané se snaží vykořišťovat africká e, území a snažit se e, prostě vytěžovat e, zisk na úkor e, rozvojového světa. Je třeba platit lidem v afrických státech důstojné odměny a důstojné mzdy za jejich práci, aby nemuseli hledat cesty za lepším životem. 70 milionů lidí na světě žádá důstojné podmínky. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji mnohokrát. Ten má slovo, teď má slovo pan Peter Bosman, starosta města Pirana ze Slovinska. Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že čas je velmi krátký, chtěl bych rád něco řekl o partnerském rámci mezi jednotlivými městy. Bylo to poprvé, kdy Evropská rada předložila plán, který by se zaobíral možnostmi řešení problému migrace, tak, jak to vidíme dnes v Evropě. Migrace vždycky existovala a bude existovat. E, toto partnerství a jeho rámec pro partnerství zafungoval. Fungoval v tom směru, že krátkodobě snížil počet úmrtí které bohužel eh, v minulosti se vyskytovaly. Eh, něco se stalo, jako došlo k určitému pokroku v rámci dohody s Tureckem, ale musím říci, že co se týče středozemní trasy, o tom se hovoří 5-6 let, hovoří se o této italské trase, ale nikdo se nesnažil eh, něco udělat a zlepšit v této oblasti, čili ta cesta přes Itálii zůstává, nebo do Itálie zůstává problémem. Jak už jsem řekl, to partnerství pro vytvoření rámce funguje, ale druhá část je daleko důležitější. A to je post mít partnerství s africkými státy, aby mohlo dojít k rozvoji, pomoci k rozvoji, ne prostě dodávat evropská řešení do Afriky, ale vytvářet partnerství. A už eh, kdo si se tady zmínil o tom, jakým způsobem dochází k vykořišťování levné pracovní síly ze strany nadnárodních či evropských společností. To je pravda a tomu musíme zamezit. Bohužel eh, nemáme dostatek času, je mi to líto. Prosím, blížte se k závěru. Ano, už se blížím k závěru. Je třeba, aby tento partnerský rámec pracoval v rámci solidarity v dlouhodobých, eh, v dlouhodobé perspektivě na základě vytváření partnerství prostřednictvím investic. Také tady se hovoří o integraci. Ale integrace znamená, že žijeme v multikulturní společnosti, kde každý respektuje každého. A myslím si, že k určitým chybám došlo v tom ohledu, že lidé přicházející z jiných zemí, že lidé, eh, ke kterým přicházejí lidé z jiných zemí, očekávají, že to přicházející budou úplně stejní jako oni. Ale to není možné. Podívejte se na případ Latinské Ameriky i když tam přišli a do USA, přišli tam z Irska, jsou američani, ale cítí se Iry. Vidíte, já jsem z Afriky, ale pracuji, žijí ve Slovinsku. Děkuji vám. Thank you very much indeed. And... Děkuji. Další Ska Keller, jak víte, poslankyně za zelené a zpravodajka eh, k rozhodnutí Rady o relokaci. Dám ji dvě minuty, ale nevím, jestli to zvládne. Prosím, zkuste to. Děkuji, Claude. Já si myslím, že spoustu mých kolegů už řeklo spoustu důležitých věcí. Zdůrazňovali, že solidarita je klíčovým bodem, kterého se v tuto chvíli nedostává. Rozhodnutí o relokaci by měl být jeden z prvních kroků k solidaritě v asilovém systému. Byl je to eh, zatím bezprecedentní krok, jak relokovat ty 10 tisíce lidí z Itálie, ale ukázalo to, že je možná solidarita mezi členskými státy, ale jde také o solidaritu mezi uprchlíky jako takovými mezi sebou. Eh, lidé, kteří potřebují pomoc, ale je také jasné, že Evropská unie dělá věci, funguje, pracuje, Není to tak, že by ten problém byl v Bruselu, to rozhodně ne. Problém s relokací souvisí s tím, že členské státy nedělají, co by měly, nemají politickou vůli ukázat eh, solidaritu s jinými členskými státy a s těmi lidmi, kteří pomoc potřebují. Tedy eh, Relokace je velice důležitá, jde o to, aby ta čísla nakonec byla splněna a to, co bylo slíbeno, aby se také splněno. Relokace není dlouhodobé řešení. Pro dlouhodobé řešení potřebujeme větší solidární mechanismus jako Dublin, jak řekl již pan zpravodaj, aniž bychom omezovali lidská práva uprchlíků, aniž bychom více zatěžovali členské státy. Neměli bychom zapomínat na to, že tady hovoříme o lidech. Uprchlíci jsou lidé, mají rodinné vazby, mají nějaké rady, kam jít. Měli bychom se postarat o jejich integrace, ono to pak bude snadnější je integrovat. Nejsou to nějaká čísla, cifry. Je třeba postarat se o to, aby integrace fungovala, abychom těm lidem dali perspektivu, když už museli utéct před válkou. Děkuji vám. Thank you very much, Ska. Děkuji, Ska. Další generál Andrea De Gennaro z finanční stráže Itálie. Dvě minuty, prosím. Grazie, president. Děkuji vám, pane předsedo. Jak vysvětlil eh, pan Miraldi před chvíli, Melone, eh, já bych chtěl teď také v tom krátkém čase hovořit o tom, jak vypadá naše činnost, policejní činnost a jak eh, bojujeme proti negativním jevům ve středním středomoří. My jsme policejní složka pracující na moři. Opakuje to policejní činnost, není to vojenská činnost. Provádíme ji různými technikami, jinak než eh, vojenské námořnictvo, a cílem je bojovat proti eh, nelegální imigraci. Máme tedy čelit hrozbě. Toto je skutečná hrozba. Třeba, že nemusí tak být vnímána. Naše eh, činnost eh, souvisí také Eh, se spoluprací s Frontexem, to znamená, že my tedy eh, podporujeme činnosti Frontexu a ve středním středomoří se konkrétně jedná o operaci Triton. Finanční stráž koordinuje společné operace s Frontexem eh, ze strany Itálie a přímo se účastní prostřednictvím vlastních hlídek, ať už to jsou plavidla, letadla, vrtulníky a e, také e, máme dislokovaný personál e, na plavidlech, na polovách plavidel a letadel třetích států. Od roku 2015 do, poloviny roku 2017 jsme se zúčastnili více než 3 tisíce akcí, ve kterých se bránili nelegální imigraci. Téměř 400 tisíc, konkrétně 490 3 tisíc osob tímto způsobem bylo zajištěno. 1400 převaděčů bylo zadrženo. Naše činnost je tedy policejního typu a na moři, kromě jiného, jsme byli schopni také zadržet v průběhu akcí eh, Triton více než 9 tun marihuany a hašiše. A poslední poznámku. Chtěl bych se vrátit k tomu, co říkal pan pre- předseda Tajany ohledně potřeby eh, dávat podporu Frontexu i na úrovni tedy soudní eh, eh, v Itálii, tak na úrovni vládní v Itálii zaznívaly hlasy, že zapotřebí využívat vlastní prostředky vý, lepším, efektivnějším způsobem a spolupracovat ve Středomoří. Děkuji. Další Konstantinos Morfidis, poslanec řeckého parlamentu. Dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedající. Nejprve bych vám chtěl poblahopřát, pogratulovat k dnešní konferenci. Pro nás, k kteří jsme skutečně v tomto problému v popředí fronty, pro nás je taková akce velice důležitá. Dámy a pánové, řecký lid už asi sedm let žije v ohromné ekonomické krizi, která dopadla na velkou část řecké společnosti. Je to nevýdaná, neslíchaná krize, ale vzdor problémům, které máme, od počátku řecký stát a řecký lid ukazuje mimořádnou solidaritu v eh, migrační krizi. Zdůrazňujeme stále důležitost lidských práv. 96 uprchlíků požádalo o azyl v Řecku a já si myslím, že také se podařilo je zpracovat v rychlé době. Ti lidé mají také lékařské ošetření k dispozici, děti uprchlíků mohou chodit do škol. Naučili jsme se v té krizi některé věci. Krize se přiostřuje a my víme, že se všichni musíme postarat o to, aby Řecko, Itálie a všechny další země, které jsou vstupní branou, se nesmí stát velkými tábory pro tyto uprchlíky. To bude možné jenom tak, že budeme v praxi aplikovat solidaritu a budeme postupovat koordinovaným způsobem ve všech aspektech. Krom toho, členské státy a Evropa musí bojovat s příčinami migrace, války, klimatické změny a tak dále. Krom toho potřebujeme uh, Eh, rozumné mechanismy pro automatické rozdělování uprchlíků na všechny státy EU. Samozřejmě musíme také přihlížet k preferencím migrantů a uprchlíků. Musíme eh, mm, čelit odpovědnosti ve vztahu k migrantům a uprchlíkům, ale i ve vztahu k občanům EU. To je důležitá součást vize EU s lidskou tváří. Nařízení bylo svým způsobem nesprávné a bylo by špatné v tom omylu setrvat. Evropa hodnot a Evropa demokracie musí víc než kdy předtím ukázat svou zodpovědnost a vyřešit problém uprchlíků, nebo se aspoň snažit vyřešit. Musíme být zodpovědní, musíme hovořit o válkách a postarat se o to, aby v zemích, které jsou postiženy konflikty, zavládl mír a demokracie. Evropská unie musí víc než kde jindy zabránit tomu, aby se stala nějakou velkou nevládní organizací bez možnosti nějaké politické akce. Děkuji. Děkuji, Chody Marty de Fulo. Belgie? Já chci promluvit z perspektivy starostů. Protože z naší perspektivy eh, uprchlíci nejsou eh, jen čísla, to jsou mm, osoby, mají lidskou tvář, snaží se stát občany. My musíme vytvořit jasný rámec pro to, abychom z migrace učinili úspěšný případ. Za prvé je zapotřebí brát vážně v úvahu eh, obavy občanů. A potřebujeme jasnější a implementovaná pravidla a musíme vykonat eh, mimořádné úsilí na to, abychom zajistili bezpečí všech. Za druhé musíme dát migrantům nástroje, aby byli skutečnými občany s pozitivní přidanou hodnotou, aby se naučili jazyk dané země, aby se jim připravila cesta ke vzdělání nebo pracovnímu místu. Za třetí, bylo proti segregaci a izolaci ehm, aby se nestigmatizovalo, eh, aby se lidé nenahlíželi buď jako zločinci nebo jako oběti. Je zapotřebí vybudovat jedno společenství s lidmi, kteří jsou rozmanití, nemají jednu identitu. Za čtvrté využívat naše hodnoty hovořit o nich jasně, nikdy ale je nepoužívat jako zbraň, ale využívat je k tomu, aby se lidé začlenovali, nikoli vyčlenovali. Hodnoty nikdy nemají být chápány tak, aby někoho diskriminovali, ale aby emancipovali. A za poslední, nezapomínejme na to, co je jádrem naší společnosti a co je tak důležité. To je ten příslip, že když budete Eh, tvrdě a postivě pracovat, vybudujete lepší budoucnost pro své děti. Diskriminace tento sen naší společnosti ničí. Takže boj proti diskriminaci a proti rasismu je také boj ve prospěch naší společnosti. Děkuji za pozornost. Děkuji. Jako další Jordi Martí Lofu ze španělského senátu. Dvě minuty, prosím. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo, děkuji mnohokrát. My také se domníváme, že uprchlická krize je krizí globální, která postihuje základní hodnoty Evropské unie, jako je obhajoba lidských práv, podpora míru a prosperita. Pokud jde o Španělsko, vláda se zavázala, že přijme více než 17 tisíc lidí. V roce 2015 zatím přijala pouze něco přes tisícovku, což je dáno především důvody. Jedná se o azylový systém, který je vlastně zvrácený, protože je úplně centralizovaný, nepřihlíží k regionům, k místním Ehm, zastupitelstvím k obcím a to trochu odrazuje vlastně od eh, požadavků eh, nebo tu poptávku po eh, azylu a také je to přílišná byrokracie, která často komplikuje žádosti o azyl. Pokud jde o vládu katalánskou, my jsme předložili návrh, mm, že bychom přijeli, přijeli 4,5 tisíce lidí v období 2016-2017 Velice to příznivě přijal komisař Avramopoulos a také Vysoký komisariát OSN pro uprchlíky, ale bohužel to k ničemu nevedlo je nemožné eh, nějak eh, řádně spolupracovat s centrální španělskou vládou v asilových otázkách, protože to znemožňuje právě ten zvrácený centralizovaný systém. Také jsme poskytli 1200 eh, míst a z toho ještě 700 míst zůstává neobsazeno. V únoru víte, více eh, než 50 eh, tisíc lidí vyšlo do ulic Barcelony a chtěli přimět úřady k tomu, aby eh, chom mohli skutečně ty lidi přijímat a nehledat záminky, proč to nejde. Katalánská vláda vlastně spustila program Katalánie a uprchlíky, uprchlíci, Eh, aby nedocházelo k tomu, že kvůli tomu centralizovanému systému eh, prostě někteří lidé nemohou být eh, přijati a snažíme se spolupracovat s občanskou společností, takže my chceme především říci, že Katalánsko je připraveno přijímat uprchlí, uprchlíky. Vítáme je. Děkuji vám. A nyní za eh, Polsko, zpravodaj výboru regionu pro eh, otázku migrace. Máte dvě minuty. Dámy a, pánové, a ve jménu výboru regionu bych chtěl říci pár slov Jedná se o naše stanovisko v souvislosti s nelegální migrací. Souhlasím naprosto s panem komisařem, který řekl, že pakliže chceme zabránit ilegální migraci, musíme vytvářet legální koridory pro legální migraci. Protože hovoříme-li o legální migraci, hovoříme rovněž o naší budoucnosti v Evropě bohatá Evropa, rozvíjející se Evropa. Hovoříme o budoucnosti Evropy pro naše děti. Evropa se může rozvíjet lépe, budeme-li u nás mít eh, lidi z celého světa. Na mnoha místech Evropy pociťujeme nedostatek pracovních sil. Máme příliš málo obyvatel, které stále stárne. Eh, my jsme podpořili reformu modré karty. Trh práce může přijmout a absorbovat i tyto občany, kteří se již nacházejí na území Evropy. Jako šéf jednoho polského regionu bych rád řekl, že zástupce OSN před chvilkou hovořil o těch hrách se strachem. Strach může být velmi silný. Strach je největší tam, kde člověk ještě, kde lidi neviděli naživo žádného migranta. Tak tomu je, tak tomu je i v Polsku v současné době. Polská vláda šíří strach vůči nebo z migrantů a tato vláda je podporována ze strany obyvatelstva lokální orgány a lokální eh, samozpráva eh, chce působit solidárně, ale proto potřebujeme příslušné příspěvky, abychom mohli podpořit lokální úroveň v jejich snahách. Děkuji a nyní Vincenzi Bianco z Itálie. Děkuji vám, pane předsedo. Před třemi dny u nás v přístavu v Katánii přijela eh, další eh, irská loď pobřežní stráže a s mnoha stovkami lidí. Tam bylo 715 osob, nakonec jsme zjistili, že jich 716, protože tam byla jedna eh, dívenka, která se narodila přímo tam před třemi dny. S ní tam byla její matka ale bohužel už tam nebyl otec, který eh, zmizel v průběhu eh, tranzitu po tom sicilském moři. U nás v Katánii teď je přes tisíce dětí nedoprovázených. V roce 2016 na sicilské pobřeží dorazilo 200 tisíc osob. Jen do Katánie přijelo téměř 20 tisíc. Z nich významný počet byly děti, nezletilí. A také k nám eh, dorazili eh, mrtvoli, mrtví lidé. Na katanském hřbitovu máme například 221 osob pohřbených, například jeden syrský chlapec, který byl zraněn při bombardování ISISem v Sýrii. Ve Florencii byl eh, léčen, ale požádal, aby byl pohřben u nás v Katánii. Musím říct, pane předsedo, že jsme se cítili hodně sami, hodně osamoceni v posledních letech. Jakoby Evropská unie nepochopila, jak závažný v to je. Dnes je pro nás velice důležitý den z velké části souhlasím s tím, co řekl jak předseda parlamentu, tak předseda Evropské komise, tak eh, Evropský komisař. My žádáme, aby asilové řízení bylo na evropské bázi. Není možné, aby někdo přicházel ze Sýrie eh, a přitom eh, mnozí z těchto lidí nebyli chápáni jako ti, kdo mají nárok na azyl. Tedy zapotřebí, jako měli sdílenou zodpovědnost takto a aby obce, které mají pomáhat přímo na místě, měly k tomu eh, patřičné eh, zdroje. A musíme se stavět proti eh, pašování lidí a je zapotřebí podporovat Afriku. Děkujeme za tuto iniciativu, cítíme se hned méně sami. Děkuji vám mnohokrát. To byl opět velice výborný příspěvek. Máme 20 minut posledních a máme ještě 15 řečníků. Takhle dlouhý seznam řečníků jsem ještě nikdy neviděl, ale eh, důležité a výjimečné je to, že příspěvky jsou tak významné jako ten poslední. Důležité je, abyste všichni měli možnost promluvit. Stanovil jsem dvě minuty a teď mě všichni se jich drželi, ale jde o to, že jsme zahájili toto kolo později, než bylo plánováno. Chtěl bych tedy navrhnout, aby těch 15 řečníků mluvilo tak zhruba minutu, abych takto eh, mohl umožnit promluvit všem a abych mohl předat předsedání dalším, eh, který, kteří přijdou po mně. Já nechci eh, nikoho vyloučit z toho seznamu. Prosím, můžete-li hovořit stručně? A další je Nejra Kalkan eh, z Mayers Committee. Prosím, pokud to půjde jen minutu. Děkuji, budu se snažit. Děkuji eh, za příležitost promluvit eh, za Mayers Committee. Jsme nezávislá organizace. Vidíme, že nyní se hovoří o externalizaci migrační politiky Současně komise prezentuje čtvrtou zprávu o pokroku ohledně opatření eh, v Evropské agendě pro migraci. Třeba, že eh, ta zpráva je pozitivní a opatření také. Vidíme, že stále ještě některé státy neplní právní eh, závazky ohledně relokace. Pokrok je pomalý, některé členské státy, u nich se dá říct, že je neexistující. Nicméně, mm, nehledě na eh, kritiku eh, akademického světa a nevládních organizací, to je eh, úspěch. Mayers z chce poukázat na to, že externalizace evropské politiky je velice složité. Vyžaduje to základní rozhodnutí o vracení, relokaci a vyžaduje to další rozhodování na evropské úrovni s dalšími zeměmi také. Jediné eh, severoafrické, eh, jediný evropský stát, který byl proti, tak je Maroko. A je zapotřebí aby evropské státy našly další evro- africké státy, které budou ochotny spolupracovat. Je zapotřebí zvážit to, co jsme eh, zjistili z konference eh, v Hágu 18.5. a eh, musíme dodržovat pravidla pro lidská práva. A tímto způsobem lze také umožnit určitou klauzuli o lidských právech, o, o žadatelech o azylu a uprchlících. Jaká padlo z flámského parlamentu, místo předseda eh, Senátu z Belgie. Děkuji. Dámy a pánové, já hovořím ve jménu výboru regionu, ale zároveň jsem členem Flemské vlámského parlamentu tady v Bruselu. Politika migrace je nesmírně důležitá, ale je zapotřebí rovněž dobré integrační politiky, aby se zdařila soudržnost naší společnosti a posílila se. Proto musíme integrovat nově příchozí do našich společností, aby se mohli stát plnohodnotnými členy naše společnosti. Zpráva o integraci, eh, kterou přijal výbor regionu, se opírá o dobré postupy vlámské úspěšné integrační politiky. Už 13 let vlámy mají závaznou integrační politiku, která se opírá o dvě zásady. Jednak získání jazykové znalosti tak, aby nově příchozí mohli být integrováni do nové společnosti. Eh, a to jim také umožní zakotvit se na trhu práce. Druhá věc je civic integration, čili občanská integrace. Eh, aby se cítili nově příchozí skutečnými občany. Eh, proto jim musíme zprostředkovávat naše hodnoty, vysvětlovat jim, jakým způsobem funguje náš právní stát. Regionální grémia eh, čelí nejvíce eh, stěžejnímu bodu, čili lokální a regionální úroveň to hraje největší roli. Děkuji Borbana, místo předseda výboru Maďarského parlamentu na jednu až dvě minuty, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Evropa je stále pod tlakem eh, Migrace a nekontrolované toky znamenají ohrožení bezpečnosti a proto je třeba kontrolovat migranční toky a objevovat potenciální teroristy. Radikalizace druhé a třetí generace imigrantů je druhým problémem, zejména v západních zemí Evropské unie. Každý členský stát musí udělat všechno, co je v jeho sila, abych ochránil své hranice. Když Maďarsko začalo chránit hranici, aby lépe ochránilo šengenský prostor, skoro každý stát nám nadával, že nedodržujeme lidská práva. A nyní se záchrana vnějších hranic EU stala jednou z priorit. Já se skutečně domnívám, že Maďarsko udělalo správné rozhodnutí v rámci zlepšení kontroly těch zatím nekontrolovaných toků. Pakliže nepodnikneme závažné kroky v zemích, odkud migranti přicházejí, tento migrantský proud se nikdy nezastaví. Na druhé straně Evropská unie musí efektivněji podporovat takové země, jejíž úkolem je ochrana šengenských hranic. Děkuji vám za vaši pozornost. Děkuji a teď z monitorovacího centra Středomořské oblasti na dvě minuty. Já jsem profesorem a zároveň ředitele EDIMET projektu, eh, který je subvencován z prostředků Evropské unie. Máme tady eh, co dočinění s nejrůznějšími eh, skupinami a demografickým původem. Je třeba dodržovat minimální standardy v rámci poskytování mezinárodní ochrany a zlepšovat eh, podmínky pro život občanů v zemích původu, abychom neměli tolik přicházejících. Podívejme se, jaké problémy se vyskytují eh, v těch eh, zemích frontové linie. Mm, my jsme spolupracovali s výzkumnými centry z mnoha zemí. Eh, protože chceme zkoumat ty takzvané pull faktory. Většina eh, účastníků naší mm, sítě musela uprchnout a pouze 18 popsali motivaci jejich migrace jako ekonomickou motivaci. Podívejme se na obtížný pobyt v přijímacích táborech, ale také na problematiku integrace, eh, situace je alarmující, když se podíváme také na situaci ve Švédsku a v Norsku eh, a na navracení žadatelů o azyl do Řecka. Eh, například eh, máme tady kurdské uprchlíky, kteří drží hladovku, aby upozornili na svou situaci. Je to zranitelná osoba, která však má být navrácena. Já tedy vyzývám členské státy, aby usnadnili relokaci a děkuji vám za pozornost. Děkuji a nyní Margarita Boreciu za ENF na dvě až tři minuty. Děkuji, pane předsedající je město, kde v podstatě je teď stav obležení a my hovoříme o migraci, ale nikdo nehovoří o souvislosti přistěhovalectví a terorismu a dalších těchto aktivit. Je prokázáno, že teroristické organizace profitují z obchodu s ilegálními přistěhovalci. Padla velice velice obecná slova k důležitému problému, problému navracení těch, kdo nedostali právo na azyl. 18 500 lidí, kteří přišli, požádalo o azyl a jenom 3% z nich ho dostali. No a kde jsou ti ostatní pořád? Někde v Itálii nebo někde jinde, třeba se dostali do Francie nebo někam jinam a nikdo je nevrátí navráceny byly jednotky těchto e, osob. To je další věc, která nefunguje. Třeba role, nešťastná role těch nevládních organizací, jejichž aktivity dnes tady tak vychvalujeme. Jeden ze zástupců italského námořnictva tak činil. Chtěl bych připomenout, že existoval vyšetřující výbor v italském senátu, a vyšetřovalo se i na různých státních zastupitelstvích, které hovořilo o tom, že je spojení mezi nevládními organizacemi a pašeráky. Předseda parlamentu udělal dobře, že obchod s lidmi odsoudil, ale je třeba jednat konkrétně. Paní Mogherini říkala, jak je pyšná na to, čeho dosáhla. Je pyšná i na to, jakým způsobem uh, jsou přijímáni migranti ze Sýrie, kteří jsou potom vydáni pokryteckou Evropou panu Erdoanovi. Hans Christoph Esper, který mm, je členem Evropského účetního dvora. Já jsem byl zpravodajem na téma hotspotu. Máme tady dvě otázky. Za prvé, kdy dojde k relokaci, kdy, bude, kdy budou lidé z hotspotu relokováni včas a efektivně. V hotspotech by měly být odebírány otisky prstů a lidé by měli být prověřováni. Mělo to pomoc vylepšení zprávy migrace, ale nakonec v hotspotech lidé se trvávají déle měla to být reakce na tu blížící se humanitární katastrofu, ale je potřeba udělat ještě víc, proto máme určitá doporučení. První souvisí s tím, že je třeba řešit nedostatečnou kapacitu hotspotu. Také doporučujeme, aby všichni dělali víc, co se týká adekvátního přístupu k osamělým nezletilcům. Jde o to, aby komise trvala na tom, že budou chráněna jejich lidská práva, dětská práva. A dále máme doporučení, aby komise dále trvala na tom, že bude k dispozici dostatečné množství odborníků. Děkuji, děkuji vám. Teď Ignacio Garcia eh, z jezuitského uprchlického centra v Evropě. Teď se musíme skutečně omezit na minutu. Dobré odpoledne. Vy jste, pane předsedo, pokud tomu dobře rozumím, mi dal minutu. Takže za prvé myslím, že musíme reagovat na potřeby uprchlíků je třeba naslouchat jim, to je důležité. Pokud jim nebudeme naslouchat, nemůžeme pro ně udělat nic dobrého. Musíme být kreativní v systému detence. Systém detence jenom umocňuje utrpení lidí, ničí jejich rodiny. Já bych hlasoval velmi pro alternativy k detenci a zadržovacím systémům. Další důležitá věc, my spolupracujeme s uprchlíky, s dobrovolníky. To jsou stovky mužů a žen napříč Evropou. Je třeba pomáhat nejvíc těm, kdo to potřebují. Občanská společnost eh, rychle začala vítat přicházející uprchlíky, nabízí jim pohostinnost. Evropští občané nemohou akceptovat degradaci morálních standardů. Není možno očekávat od našich občanů nicméně. Děkuji. Uh, Děkuji. Eh, nyní ředitel Evropské pobřežní a eh, pohraniční stráže Fabry Slegery. Je málo času, ale poprosím vás to schnout do jedné minuty. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji za pozvání, vážení poslanci a poslankyně, dámy a pánové. Předchozí řečníci poukázali na to, jak je obtížné řídit migraci. Já chci řídit, říci, že řízení hranic je ještě širší věc než eh, řízení migrace a řízení migrace je zároveň širší než řízení hranic. Naše agentura se podílí tedy i na řízení migrace tím, že dohlížíme na hranice, zachraňujeme uprchlíky, loni jsme zachránili 90 tisíc životů a potom se podílíme na registraci, snímání otisků prstů, bezpečnostních kontrolách a návratech. Návraty byly posíleny tak, aby se vlastně hned podařilo eh, identifikovat osobu, která má být navrácena. Také se snažíme vytvořit rovnováhu mezi krátkodobými a dlouhodobými činnostmi. Můžeme také se podílet na zlepšování kapacit členských států, ale i ve třetích zemích. Také máme možnost vytvářet rovnováhu mezi interními eh, akcemi EU a mezi spoluprácí s třetími zeměmi což je třeba umístění styčného důstojníka do Nigeru, Turecka a zemí západního Balkánu. Nechci hovořit dlouze, ale to, co vlastně v loňském roce udělal evropský zákonodárce, a sice navýšení eh, prostředků pro agenturu může opravdu znamenat rozdíl. Já doufám, že přispějeme k lepšímu řízení eh, jak migrace, tak dozoru do nad vnějšími hranicemi. Děkuji. Oli Oika Parviainen, poslanec finského parlamentu za zelené na jednu minutu, prosím. Děkuji, zdravím vás z Finska. My vítáme společný evropský asilový systém, je opravdu potřebný. Naše diskuse ve Finsku se vedou o tom, zda tato politika by měla být dobrovolná nebo závazná. Já jsem z opoziční strany a myslím si, že v tomto v této oblasti potřebujeme závaznou politiku. Je třeba, abychom sdíleli břemeno, protože některé země opravdu toho mají na svých bedrech hodně. Potřebujeme společný dohled nad hranicemi. Myslím si, že interní relokace a přesidlování je dobrá věc, ale musí se to lépe propracovat. My jsme ochotni pomáhat i jiným členským státům a je třeba umožnit lidem, aby začali svůj nový život co možná nejsnáze. A ti, kteří nedostanou azyl, tak by se měla pro ně připravit opatření, jak mohou v klidu opustit EU. A potom ještě jedna věc, hovoří se o lidech bez dokladů je obtížné zůstat v naší eh, zemi bez dokladu. Tito lidé jsou ve zranitelné pozici a také jsou vystaveni trestné činnosti. A ještě bych chtěl říci, že potřebujeme humanitární víza a potřebujeme společnou evropskou politiku slučování rodin. Děkuji. Děkuji vám. Brando Benifej, který je europoslanec za SD, zpravodaj pro zprávu o sociální inkluzi a integraci na trh práce. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Evropský parlament se zabývá tématy migrace, politikou azylu na více frontách. Podle mého dnes musíme poukázat na jednu prioritu zásadní eh, reforma dublinského nařízení. Princip eh, země původu, abychom byli schopni eh, stanovit, kde se bude mm, eh, jakým způsobem spravovat žádost o azyl. Je zapotřebí chránit žadatel o azyl, nesmí se penalizovat eh, země na hranicích, jako je Řecko a Itálie. Musíme se řídit principem solidarity a rovným rozdělením, spravedlivým rozdělením zodpovědnosti a také relokací, protože to všechno spolu souvisí a je důležité, aby administrativa byla schopna poskytnout eh, příjem eh, a eh, další pomoc udržitelnou v rámci společenství místního. Já jsem spolupracoval na zprávě v tomto tématu ve výboru pro zaměstnanost a podle mého je důležité zaměřit se na integraci. To může být velká příležitost, když budeme schopni čelit problémům, které če, který musí čelit naše společenství. Musíme řešit problémy všech zranitelných skupin, například nízkopříjmových eh, rodin a postižených. Děkuji Mario Mauro, člen italského senátu, bývalý europoslanec. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Jen pár slov, protože máme velice krátký čas. Co chci říci? Evropský parlament nepochybně dělá velice důležitou věc. Dodává celoevropský rozměr a poskytuje jasnou metodu k tomu, abychom eh, od podlahy vyřešili problém, který nás bude eh, doprovázet další desetiletí byla citována fakta a já chci také říci, jak můžeme postupovat dál. Za prvé, první fakt. Itálie je jediný stát, který má diplomatické zastoupení v Líbii. Diplomatické zastoupení EU je v Tunisku. Myslím, že nemůžeme být eh, tak ostýchaví, pokud tam eh, v Libii mohou být eh, Italové zastoupení, proč by tam nemohla být Evropská unie. To si říci nejen paní Mogherini, ale i dalším institucím. Je zapotřebí, abychom byli odvážní. Druhá věc. Dohoda s Tureckem, s Tuniskem, s Egyptem. Musíme také udělat toto. To jsou sousedící země Slíbí, mohou nám pomoci vyřešit problém, budou tam mít hotspoty a tím mohou tedy poskytnout bezpečné body eh, v zemích, které jsou eh, bezpečnější než Libie a možná ne eh, méně bezpečné než Turecko. 10 miliard nakládá Itálie každý rok na imigraci. Nás neděsí ten cíl eh, vydávání peněz, ale spíše je to taková válečná ekonomie. Snažíme se čelit tomu, co se na nás nějakým způsobem, eh, co nám přichází, ale eh, velice těžko se vysvětluje veřejnému mínění. Je důležité, velice důležité, abychom o tom přemýšleli, protože ztratit koncensus evropských občanů pro přijímání uprchlíků by nám bránil v našem úkolu. Děkuji. Pán Karoglopoulos, jedna minuta. Děkuji. Děkuji vám za slovo. Potřebujeme trvale udržitelný systém, co se týče migrace. Stejný společný systém. Všechny státy musí přispět k tomu, aby došlo k dohodě pro řízení společného systému žádostí a vyřizování žádostí o azyl. A to by měl dodržovat každý členský stát. Přesídlování i relokace musí být realizovány daleko rychleji než do posud. Výbor regionů již několikrát upozorňoval na to, že tady je třeba mít také větší podporu na lokální a regionální úrovni, protože to je úroveň, která je nejvíce konfrontována s otázkami migrace, zejména v těch oblastech, které jsou blízko Eh, migračních cest eh, pan Tajany a pan Juncker, stejně tak jako pan komisař, eh, udělali velice záslužný čin, když se organizovali tuto konferenci. Často je to tak, že Evropa dělá velké věci, ale nehovoří se o tom. je hezké, že se konečně zaobíráme tímto obrovským tématem, které hraje takovou roli a závisí na něm osud Evropy. A závěrečným řečníkem je Laurent Thiel, předseda Královské evropské iniciativy Podpora integraci. Děkuji mnohokrát, že jste mi dal příležitost završit tuto konferenci svým příspěvkem. Já eh, jsem eh, předseda Královského evropského spolku v krajiném na okraji Bruselu. Snažíme se pomáhat nedoprovázeným mladistvím a eh, každý den se snažíme učit francouzštinu, vyučovat francouzštinu a holandštinu. A udělali jsme to v rámci našeho fotbalového týmu. Eh, a eh, děláme to pro uprchlíky, kteří aniž chtějí, musí zůstat v Belgii, přicházejí z Iráku, Somálska a dalších zemí. A my se snažíme pomáhat úspěšné integraci. Tady jsem chtěl jenom potrhnout dopad eh, takových integračních faktorů na naši společnost. Je zapotřebí velká tolerance, trpělivost, E, v rámci toho, jak působíme v našem klubu, vytvořili jsme takovou multilaterální platformu na e, rodin, které přicházejí z nejrůznějších zemí a které společně se snaží vychovávat e, mladé uprchlíky k nám přicházející. A já vás vítám, abyste nás navštívili, zvu vás, tomu je to jen blízko bruselskému letišti bruselského letiště. Děkuji vám mnohokrát za váš krátký příspěvek eh, protože teď už skutečně musí s 15-minutovým spožděním být zahájena diskuse u druhého kolatého stolu. Děkuji. Veliký dík patří zejména těm kolegům, kteří hovořili na závěr, že dostali příležitost hovořit méně času. Děkuji vám všem za vaši disciplínu a Samozřejmě budou zaneseny všechny vaše příspěvky a zahrnuty také do závěrečného jednání naší konference. A teď zahájíme další kulatý stůl, který se zaobírá tématem posilování vnitřní bezpečnosti v Evropské unii a dávám nyní, uvolňuji prostor pro předsedajícího tohoto bloku, což je pan poslanec Demera.